Hello everyone. Dobrý den ve spolek. Uh, afternoon Takže zahájíme naši odpolední rozpravu a mám potěšení přivítat zde paní ministrině Beatu Hartinger Klein, rakouskou spolkovou ministrině sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele. Blahopřeji Rakousku k zahájení třetího předsednictví Rady po úspěšném předsednictví v roce 98 a 2006. Motem předsednictví je Evropa, která chrání a to je inspirace pro všechny. Takže přeji mnoho úspěchů v nadcházejících šesti měsících a předsednictví, které se koná na podzim před evropskými volbami, čelí velké výzvě při dokončování celé řady témat a budeme se snažit maximálně spolupracovat, aby vaše předsednictví bylo úspěšné. Máme již určité náznaky této výzvy dnes. Vy budete hovořit nejenom eh, o, eh, budete ho eh, pokrývat o problematiku životního prostředí, klimatu, a dalších. Ehm, pan ministr Tinker tady není a e, takže ministři stanoví e, minister stanoví priority pro dané předsednictví a my potom budeme diskutovat e, na ta klíčová témata. Než vám dám, paní ministrině, slovo, chtěla bych zmínit jednu otázku, která nám v životním prostředí leží na srdci, a to je zdravotní program. Jak víte, komise navrhla eh, program zdraví zahrnout do Evropského sociálního fondu Plus a my jsme přesvědčeni, že to je chyba. Cílem fondů a programů v oblasti práce a sociální problematiky se liší od problému zdraví, eh, kdy s omezenými zdroji vždy přinesly velkou přidanou hodnotu pro občany EU a my se obáváme, že takový malý program, jako ten program zdraví, se zcela ztratí i jeho viditelnost, i jeho koncentrace, jestliže bude součástí širšího programu 20krát většího. Takže proto bychom si přáli, aby zdravotní program byl eh, vyňat eh, z, z Zdraví Plus a, a rádi bychom eh, na tom dále spolupracovali s členskými státy. Takže prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, Vážení eh, předsedové koordinátoři, členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, dámy a pánové tlumočníci i za námi, děkujeme předem. Děkujeme za příležitost, kdy vám dnes mohu prezentovat priority našeho předsednictví pro oblast veřejného zdraví, zdravotních prostředků a přípravků, životního prostředí a klimatu. Toto velmi široké spektrum témat je způsobeno tím, že kromě obsáhlé agendy vlastní jsem převzala i portfolia kolegyně ministrině, jak už jste říkala, Elizabety Köstingrové, která zodpovídá za životní prostředí a klima, která 8.7. přivedla na svět syna. A e, matka i syn jsou v pořádku a protože je na mateřské dovolené, taky tu zastupuji Navíc ministruji také, eh, zastupuji také ministra Josefa Mozera, který eh, by vás normálně informoval o účinných a čistých eh, vozidlech. Jde nám o otevřený dialog s vámi, s Evropským parlamentem, jako spoluzákonodárcem. To znamená, že po, té, co přednesu svou prezentaci, budu k dispozici pro vaše dotazy už teď pochopím o požádám o pochopení, eh, že to téma je tak obsáhlé, že možná nepokryju všechno. Než eh, vám představím hlavní body našeho předsednictví, dovolte, abych poděkovala za práci a podporu bulharského předsednictví během celého trojpředsednictví. Rakousko na začátku července už po třetí, jak řekla paní předsedkyně, převzalo předsednictví eh, v době, která je pro EU velmi důležitá. Bezprostředně před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 jsou očekávání eh, velmi vysoká. Jde o to eh, dokončit legislativní postupy názor Evropského parlamentu při eh, vytváření evropské politiky eh, životního prostředí a zdravotnictví je velmi důležitý. Rada i parlament se musí angažovaně angažovaněji než dřív soustředit na různé aspekty jednotlivých témat a hledat společná řešení. zesporu, eh, Předsednictví může dosáhnout pokroku, pokud bude ta práce založena na spolupráci s členskými státy a ostatními aktéry. Rakousko na základě své tradiční role stavitele mostů samozřejmě hodlá přispět k této jednotě. Své úkoly během předsednictví, tak jak řekl už v roce 2016, Jean-Claude Juncker ve své zprávě, eh, chceme chránit Evropu, posílit Evropskou unii, vytvořit eh, lepší blízkost k občanům a znovu obnovit důvěru občanů. Podívejme se na, teď na jednotlivé sektory. Naše předsednictví chce zachovat konkurenceschopnost, se zapojením digitalizace. To jsou aspekty, které na neformálním setkání ministrů zdravotnictví probereme 10. a 11. 9. ve Vídni. Základními prvky při tohoto trojpředsednictví s Estonskem je zdravotnictví, digitální společnost a také sdělení Evropské komise z nedávné doby k tématu eh, posílení a podpoření eh, elektronizace a zdravotnictví. Hlavní bodem číslo jedna jsou investice do digitální zdravotní infrastruktury a využití veřejných prostředků ve zdravotnictví na úrovni EU. Druhý hlavní bod neformální rady ministrů je regulativní nebo regulační výzvy v evropském povolovacím procesu léčiv. V tomto kontextu se očekává diskuze mezi ministriněmi a ministry a EMOU, v legislativní oblasti se budeme soustředit na tato témata. Diskuze k návrhu nařízení o hodnocení zdravotnických technologií, eh, vůči které se stavíme pozitivně, ta bude pokračovat intenzivně ve všech grémiích a naším cílem je dosáhnout a předložit částečnou orientaci. Naplánovali jsme k tomu osm pracovních skupin v radě. Podíváme se na identifikované, identifikované problémy a pokusíme se na tomto základu vytvořit nový text společně s členskými státy. Členské státy jsme minulý týden už vyzvali, aby nám předali příslušné návrhy textu a Rádi bychom eh, také ocenili spolupráci vás, parlamentu. Navíc se budeme věnovat eh, také tématu očkování. Komise předložila doporučení ohledně lepší spolupráce při boji proti nemocem, kterým lze zabránit očkováním. Takže na neformální radě eh, v prosinci bychom toto téma chtěli probrat. Cíle našeho předsednictví se týkají také novely nařízení o obecných zásadách potravinového práva. Tady plánujeme intenzivní diskuze a jednání, abychom pokud možno v listopadu obdrželi mandát pro vyjednávání společně s Evropským parlamentem. Bulharsko zahájilo eh, jednání o textu týkající se alkoholu a lihovin a my budeme pokračovat. Pokud jde o směrnici o pitné vodě, tak tato jednání budou pokračovat ve skupině pro životní prostředí. Vysoká kvalita pitné vody a důvěra spotřebitelů jsou věci, které musíme zaručit různé struktury, které Evropa má pro získávání pitné vody, buď podzemní nebo povrchové, se musí vyrovnat s požadavky na pitnou vodu a Rakouskou bude pokračovat v jednáních. Během rakouského předsednictví bude také osmá konference smluvních stran, eh, pokud jde o úmluvu Pakran. A k této, na tuto konferenci se připravíme s členskými státy i s vámi, abychom v Ženevě mluvili jedním silným evropským hlasem. Kromě toho 22. a 23. listopadu uspořádáme odbornou konferenci k tématu eh, řetězec, eh, potravinový řetězec. Dovolte mi, abych eh, poděkovala bulharskému předsednictví za závěry a také Evropskému eh, parlamentu za usnesení k, k, k, k kyselinám. Dalším tématem je víceletý finanční rámec. V příštích měsících proběhnou jednání o různých dokumentech v Radě k tomuto tématu. Z hlediska sociálního a zdravotnického jsou akční programy pro zdraví, které Evropa má. Eh, je možné je zařadit do sociální oblasti plus, což posílí evropský pilíř sociálních práv. Současně se musíme podívat na význam evropské zdravotnické politiky v, na, poli, na evropské úrovni. Aspekty relevantní pro zdraví jsou v ESF Plus a také v mnoha dalších sektorových dokumentech k víceletému finančnímu rámci. Právě oblast zdraví má těsnou vazbu mezi tradiční zdravotní politikou, udržitelností rozpočtu, ekonomickou politikou ve smyslu zaměstnanosti a konkurenceschopností. Jsem přesvědčena, že sjednocená Evropa může existovat do budoucna na evropské úrovni jenom se silnou politikou v této oblasti. Doufám, že tady můžeme počítat také s vaší podporou. A druhá část, to je životní prostředí. Jsem ráda, že vám mohu prezentovat i tuto oblast. Ekologické standardy Evropské unie už dnes patří zcela jistě k těm nejvyšším. Určitě je to správné. Důvody jsou dva. Za prvé, Vysoké standardy přispívají ke kvalitě života, zdraví našich občanů a také chrání životní prostředí a přírodu. A druhé, za druhé, vysoké ži- ekologické standardy vytvářejí podporu pro inovace, pro zaměstnanost a pro růst. V duchu pro toho trojprogramu Budeme pokračovat v tom, co dělalo Bulharsko a současně se podíváme také na nová témata. Ochrana klimatu a cirkulární ekonomika během rakouského předsednictví, tak jako v minulosti, budou stěžejními body. Nadřazeným cílem je realizace udržitelné politiky a agendy 2030. V oblasti ochrany klimatu Eh, to schválení pařížské úmluvy bylo zcela jistě takovým hlavním milníkem. Ve fázi realizace musíme během příštích šesti měsících my jako všichni zúčastnění zintenzivnit svou práci. Rakouské předsednictví chce zajistit aktivní účast členských států na těchto mezinárodních jednání. Naše předsednictví proto v říjnu předloží závěry Rady pro COP 24 v Katovicích a naším společným cílem je, aby COP24 představovalo solidní regulatorium pro budoucí činnost vlád. V Katovicích. musíme dosáhnout dobrého výsledku, který za prvé bude ambiciozní a za druhé použitelný pro všechny strany a za třetí bude dostatečně zohledňovat všechny národní podmínky. Evropský parlament má velmi důležitou roli při podpoře dosažení klimatických cílů na mezinárodní úrovni. Naše předsednictví v rámci příprav na Katovice připraví těsný dialog eh, s Evropským parlamentem. Eh, rakouské předsednictví chce podpořit zdravové mobilní, systémy mobility a sladit je s, eh, s nižšími emisemi CO2. Naším společným cílem musí být to, abychom v oblasti technologií úsporných na emise posílili své investice a výsledky. Od 29. do 30. října proběhne konference nebo rada k tomuto tématu v Grácu, v mém rodném městě. Návrh na standardy nebo normy CO2 emisí pro auta bude mít vysokou prioritu. Pokud jde o úroveň, tak rada se stále ještě nesjednotila v názoru, ale jedna věc, na té se shodneme. My chceme u tohoto materiálu co možná nejrychleji dosáhnout schody. Jsme optimisty v tom, že 9. října na Radě pro životní prostředí dosáhneme jednotného stanoviska a potom proběhne trialog s parlament, a začne trialog s parlamentem Chtěli bychom do konce roku dosáhnout schody. Jsme velmi potěšeni, že tento materiál je také pro Evropský parlament prioritní a ráda bych Evropskému parlamentu, členům výboru Envy a zejména zpravodajce Mariam Celi poděkovala za odvedené práce. V současné době emise těžkých užitkových vozidel nejsou evropsky regulovány. Ale cílem je, představují jednu čtvrtinu emisí v silniční dopravě a pokud nebudeme konat, tak eh, ta situace se zhorší. Mm, chtěli bychom tímto způsobem přispět eh, k dosažení klimatických cílů v rámci pařížské dohody. Chtěli bychom u tohoto materiálu dosáhnout rychle pokroku. Naše předsednictví sleduje také práci Evropského parlamentu v této oblasti s velkým zájmem. V duchu programu TRIA naše předsednictví bude pokračovat v cirkulární ekonomice, zejména pokud jde o plasty, už roky jsme v oblasti plastů a mikroplastů aktivní a zasazujeme se o ambiciozní evropskou strategii v této oblasti. Naše předsednictví se bude intenzivně angažovat proti znečištění plas, moří plasty. Návrh na směrnici na snížení dopadů určitých produktů z plastů na životní prostředí má tedy pro nás prioritu. Otázky, které tu jsou, vypadají takto. Jak můžeme u produktů na jedno použití, které se vyhazují, jak můžeme, co můžeme udělat, jak dokážeme ochránit naše moře před negativním dopadem plastů, jak můžeme lépe využívat naše zdroje a jak můžeme podpořit ekologické inovace. Diskuze k návrhu eh, týkajícímu se jednoúčelových plastů už začaly na úrovni Evropského parlamentu. Spravodajka eh, Frederik Ries odvedla dobrou práci. Jsme připraveni v dialog, vstoupit v dialog eh, s Evropským parlamentem. Chtěli bychom do konce roku dosáhnout zásadního pokroku u tohoto důležitého materiálu. Další téma které souvisí s ochranou životního prostředí a zdraví eh, před persistentními organickými znečišťujícími látkami, takzvanými popy. Jsou to látky, které představují velké nebezpečí pro lidské zdraví, protože jsou jedovaté. Naše předsednictví vítá návrh, který byl dlouho očekávaný který se týká nařízení o těchto popech. Je to vlastně na základě Stockholmské dohody a rakouské předsednictví by co možná nejrychleji chtělo zahájit jednání s Evropským parlamentem. Naším cílem je do konce roku u tohoto materiálu dosáhnout eh, prvního čtení. Pokud jde o druhou polovinu roku 2018, ta bude bohatá na akce biodiverzity a ochrany přírody. Naše předsednictví udělá všechno proto, aby se Evropská unie a její členské státy aktivně podílely a účastnily mezinárodních akcí v oblasti biodiverzity a ochrany přírody. V říjnu naše předsednictví předloží závěry k globální politice biodiverzity po roce 2020. Tak, aby o COP14 eh, k tématu biologické diverzity bylo možné vytvořit. Rakouské předsednictví také vítá návrh komise ohledně nové struktury eh, programu LIFE po roce 2020. LIFE je jediný podpůrný program EU výlučně určený pro financování eh, záměrů v oblasti přírody, ochrany životního prostředí a klimatu. Ze získaných zkušeností eh, po hodnocení v polovině doby se můžeme poučit a zasadíme se o to, aby budoucí program LIFE byl efektivnější a účinnější. Naším cílem je během příštích šesti měsíců pokud možno dosáhnout velkého pokroku. Závisí to samozřejmě na vyjednávání k vícele, o víceletém finančním rámci, který stanoví eh, dotace tohoto programu LIFE. Budeme se zabývat i dalšími tématy, které nedávno schválila komise. Je to návrh na přizpůsobení informačních povinností v rámci různých směrnic tak, aby se snížil administrativní náročnost a byla to situace, ze, kterou, ze které budou profitovat všichni. Budeme se snažit o to, abychom u tohoto tématu v budoucích měsících dosáhli pokroku. Vážení členové Evropského parlamentu, máme obsáhlý program, jak vidíte, ale jsem přesvědčena o tom, že cílenou prací dokážeme vytvořit eh, těsnou spolupráci a která bude ku prospěchu eh, dobré situace občanů. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a jsem potěšena, když teď budu moci zodpovědět vaše dotazy podle svého nejlepšího vědomího a svědomí. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji, paní ministrině, za vaši prezentaci, která byla velice široká, pokrývala řadu témat a seznamuje, nebo hovoří o práci, kterou tu máme na stole. Jako obvykle vezmeme první kolo otázek. To budou koordinátoři nebo jejich zástupci. Každý má dvě minuty. Prosím, Petr Líze. Sehr, vielen Dank. Děkuji paní předsedkyně rady. Mám tu jedno téma z oblasti zdraví a další z životního prostředí. Nejdříve, pokud jde o vaši kompetenci, tedy zdraví, bohužel musíme si stěžovat na to, že prakticky každý týden ztrácíme v Evropě lidi, eh, protože umírají na eh, bakterie, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. A to je téma, které, do kterého se budeme muset pustit. My jsme reformovali teď eh, regulatorium eh, upravující eh, léčiva, ale ve zprávě Karin Karenbachové jsme před několika týdny dohodli, že očekáváme návrh legislativního textu týkajících se nových antibiotik, protože všechno, co děláme, nestačí a lidé budou dále umírat, pokud nebudou nová antibiotika. V tuto chvíli to ale nejde, protože není motivace. A teď říká komise opakovaně, děláme to, děláme ono, ale to nestačí. Můžete se vy zasadit o to, aby v této oblasti byl vypracován návrh zákona, protože vaše politická strana je euroskeptická ale přesto by nás to velmi potěšeno. A nebo nám řekněte, jak by to mělo fungovat bez zákona. Druhá otázka se týká životního prostředí. Jste mluvila o pařížské dohodě. Existuje diskuze určitě i mezi členskými státy. Nizozemský eh, premiér a další se vyjádřili v tom smyslu, že by se mělo jít nad 40 a také Elizabeth Kestingerová. Všichni jsme rádi, že má syna, přispěla k tomu, aby ty cíle u obnovitelných zdrojů byly zvýšeny, to znamená jít na 40 Ale bohužel v jiných částech světa tato diskuze není. Co může rakouské předsednictvo, předsednictví udělat proto, aby se zintenzivnila tato jednání nejen v Evropě, ale také v dalších státech, které podepsaly pařížskou dohodu. Děkuji. Thank you very much. Now, uh... Děkuji a nyní paní Dalí. Ministru Graziljeda Mána, fil-fat Děkuji, paní ministrině, že jste přišla mezi nás. Rakouské předsednictví přichází opravdu v pravou chvíli. Především proto, že to je poslední kompletní předsednictví před koncem našeho legislativního období. A vidíme všechna ta jednání, která vás budou čekat. Co se týče životního prostředí, to nebude lehký úkol vzhledem k obrovskému počtu legislativních návrhů. Hovořila jste o emisích kysličníku uhličitého z vozidel a děkuji předsednictví za jeho závazek pokročit v této legislativě. Ale zvláště bych chtěla zmínit otázku eh, zdraví eh, vzhledem k vaší funkci ministrině zdravotnictví protože to je celá série legislativy, kterou už pokrylo bulharské předsednictví, ale myslím si, že to chce větší ambicioznost, tak, aby rakouské předsednictví přijalo silná stanoviska, aby se zamezilo určitým problémům. Říkáte, že jste eh, z euroskeptické strany, ale my doufáme v závazek a doufám, že se mi dostane odpovědi na otázku a že rakouské předsednictví prosadí skutečnou farmaceutickou politiku, především co se týče hodnocení zdravotnického vybavení a to především v rámci eh, Mezinárodní organizace zdraví a podobně. Je to celá řada otázek. Ehm, Rakousko například eh, zavedlo zákaz eh, kouření na veřejných eh, místech a právě vaše vláda toto změnila. My víme, co říkají zdravotníci v této oblasti a tak by doufáme, že vaše předsednictví nepovede takové politiky, které budou vnímány jako vítězství eh, toho hm, odvětví. Děkuji. A nyní pan Pěka. Děkuji paní minister za bardzo szczegółowy i rozbudowany dosie dotyczące. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, vážená paní ministrině, za velmi podrobné představení priorit rakouského předsednictví a máte tam dokonce 10 priorit v oblasti zdravotnictví. To je opravdu hodně. Já e, myslím, že první priorita je vakcinace a jedná se tam o profilaktika. Ono je tady nastavena celá řada systémů a pokud jde o vakcinaci, tak má to i e, různé nežádoucí účinky a jak víme, ty protiočkovací hnutí narůstají. Potom další věc, a My e, jsme si plně vědomi toho, že je tady celá řada tenzí, které panují mezi členskými státy na radě. A právě proto by mě zajímalo, co plánuje v této věci udělat eh, rakouské předsednictví. Zda tedy budou součástí i zdravotnické prostředky, anebo budou vyňaty. To je první věc. Druhá věc. Bude pro členské státy povinné HTA, anebo budou mít flexibilnější možnost. To je dost kontroverzní záležitost, protože z HTA souvisí celá řada očekávání pacientů a dá se čekat, že to bude mít velkou zátěž na rozpočty. A konečně poslední věc, pokud je o farmaceutika a konkrétně antibiotika, ale ono to má ještě poměrně širší rámec. Já si myslím, že eh, předsednictví by mělo zajistit, že některá opatření eh, budou opravdu souviset s očekávání našich pacientů. Pěka, no one from Alde. Děkuji panu poslanci. Nikdo z Alde, takže dál paní Auchen. Eh. Děkuji, děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená paní ministrině. Já bych chtěla zmínit jedno takové téma, které je velmi relevantní z environmentálního zdravotnického uh, hlediska. Před dvěma lety komise představila novou legislativu pro fertilizátory a jednou ze zásadních věcí byly limity pro kadmium. Za posledních 30 let jsme ušli velký kus cesty. Evropská unie zakázala používání kadmia téměř ve všech aplikacích a výrazně snížila znečištění přenášené vzduchem. Ale nicméně ještě zůstává neregulován obsah kadmia v hnojivech. Kadmium je velmi toxická látka, velmi nebezpečná pro lidské zdraví. A e, hnojiva jsou potom kontaminující. A e, právě takto vytvářené potraviny potom představují velké zdravotní riziko pro občany EU a vede to k velkému znečištění evropské půdy kadmiem. Průměrné vystavení kadmiu v, našem, v našich potravinách, v našem jídle, výrazně překračuje jakékoliv přípustné limity a to také u dětí. Takže Myslíme si, že snížení kadmia v hnojivech by mělo být zajištěno. Ostatně už máme i e, všechny potřebné technologie k této věci k dispozici. Ovšem, pokud nebudou žádné právní závazky, nikdo tyhle investice dělat nebude. Komise navrhla postupné snižování na 20 mg na kilo pro fosfáty. To Evropský parlament schválil, ale jednání na radě zatím odsouhlasila, shodli se jenom na 60 miligramech na kilo. A ono to je velmi zásadní, ono by se to dotklo velkého procenta trhu. Je tedy také ale potřeba si uvědomit, že dochází k postupnému zvyšování obsahu kadmia v půdě a v našem jídle, které konzumujeme. Takže chci se zeptat, jak se předsednictví staví k tomuto problému. Můžeme se spolehnout na to, že předsednictví prosadí potřebnou pozici na radě, aby konečně byla zajištěna ochrana lidského zdraví a přírody v EU proti kadmiu? Děkuji, slovo má pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně rady, nejdříve děkujeme za to, že jste přišla a nabídla nám možnost, abych um, se seznámili s cíly vašeho předsednictví. A teď jedno téma, které eh, probírám v tomto výboru už často a zaznělo to tu i ze strany kolegů. Rezistence vůči antibiotikům 25 tisíc lidí eh, v Evropě údajně umírá na, anti, na rezistenci. Eh, je to 10 milionů mrtvých ročně eh, za pár let. Je to ohromující číslo, je to víc než ve válce a to každý rok. Evropský parlament varoval před tím, že rostoucí rezistence vůči antibiotikům se může stát do budoucna nejdůležitější příčinou úmrtí a komise eh, hovoří v této souvislosti o tichém tsunami. V této oblasti kde antibiotika, zejména v Severní Americe a v Evropě, se nasazují velmi často. Mohli bychom hovořit i o nezodpovědném zneužívání, masivní používání Antibiotik v živočišné výrobě je jeden ze symptomů, protože zemědělství trochu vyšlo z módy a je to vlastně důsledek eh, špatného, špatného živočišného hospodaření a v této souvislosti by mě zajímalo, zda rakouské předsednictví se chce věnovat lepším praktikám chovu, lepší ochraně zvířat tak, aby eh, pokud jde o používání preventivní antibiotik, eh, se toto zredukovalo. Je to otázka ochrany spotřebitele, bezpečných potravin a národního zdraví. Eh, pokud jde o užitková zvířata, tak pokud toho dosáhneme, tak to bude ku prospěchu od všem stranám. Děkuji. Thank you very much. Now, Mr. Pedicini. Děkuji mnohokrát, pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. A také děkuji paní ministrině, že k nám přišla. Já bych v první řadě chtěl vyjádřit solidaritu v té věci, že tady jsou tyto názory na očkování. Slyšíme to často u nás také, máme velmi euroskeptické názory a přitom my jsme v mnoha věcech více evropští než jinde, takže chci jenom říci, že i my to vidíme podobně. A v této souvislosti bych vám chtěl položit jednu otázku. Vy jste hovořila o posílné spolupráci v oblasti očkování a my také souhlasíme s touto strategií, přičemž cílem by mělo být větší pokrytí očkováním, ale jak víme, jsou tady různé politické přístupy, jak zajistit tyto cíle. Jeden se eh, zakládá na objektivitě, druhé na eh, aktivním doporučování. Tady máme také k dispozici různá data. My v současné době nepoužíváme žádnou povinnost nebo závaznost, ale v některých státech zase je povinnost třeba u něk- jenom pro některé očkování. V této souvislosti Itálie tvoří jakousi výjimku, protože předchozí vláda začala prosazovat takový velmi vynucovací přístup ve většině očkování. Takže ptám se, jak se k tomu staví vaše předsednictví? Chcete udělat nějaká opatření pro takzvané aktivní doporučování pro různá očkování, nebo spíše chcete jít tou cestou povinnosti, závaznosti? Já si myslím, že když tady eh, budeme, eh, bude neustále roztříštěnost mezi těmito dvěma přístupy, nemá smysl mluvit o posílené spolupráci v tomto sektoru. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně Godin. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině, vítejte u nás. Než vám položím svoje otázky, chci vám poblahopřát ke jmenování a říci, že jsme velmi rádi, že se tady s vámi dnes můžeme setkat v rámci rakouského předsednictví. Já mám dvě otázky. Od roku 2015 interinstitucionální dialog o klonování zvířat vychovávaných, eh, chovaných pro zemědělské účely je zablokovaným především z důvodu eh, sledovatelnosti. Je to významné etické téma, kde je přirozený řád obrácený. A je to i výzva pro Evropskou unii, protože takový zákaz bude potřeba kontrolovat i v případě zboží ze třetích zemí. Toto téma by bylo dobré obnovit proto, aby Evropská unie mohla konečně zaujmout jasné stanovisko. Bude to prioritou Rady? Moje druhá otázka se týká návrhu komise ohledně hodnocení zdravotnických Mm, zařízení, především u článku 8 a 22, kde je skutečně problém subsidiarity a e, e, příliš silně snižuje pravomoci členských států co do dohledu a kontrol. Jaký k tomu zaujme stanovisko rada? A já vám děkuji a přeji skvělé předsednictví. Děkuji kolegové, takže to bychom měli první kolo a nyní paní ministrině dostane čas, aby odpověděla. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážení poslanci, také vám děkuji za otázky. Doufám, že jsem si zapsala všechny. Paní předsedkyně, na začátku jste se také zeptala na jednu věc a já teď odpovím pokud jde o zdravotní program ESF+. Jednání k ESF+, budou komplexní, protože ESF Plus zahrnuje jako takový více programů, e, nejen zdravotní program, takže Oddělené projednávání zdravotního programu, to byla vaše otázka. Eh, v radě vám nemohu zatím zodpovědět. Já osobně si myslím, že synergie a rozhraní mezi programem pro zdraví a ostatními programy se musí projednat eh, v celkovém kontextu a eh, možná, že tento způsob by nebyl, nevedl k cíli, protože experti eh, se budou vyjadřovat eh, samozřejmě nejen k tomu zdraví. Pokud je o paní, pana Lízeho a pana Eka, to je ta antimikrobiální rezistence, rezistence vůči bakter- antibiotikům je globální jev a je samozřejmě, eh, ví o něm jak parlament, tak rada. Jsme velmi spokojeni s tím, co máme v nařízení o léčivech, protože ta už eh, hovoří o eh, redukovaném podávání a předepisování antibiotik jak v humánní, tak ve zvířecí oblasti. V červnu 2017 zahájila komise akční plán na boj proti rezistéto rezistenci a 16. listopadu eh, bude uspořádána akce k tomuto tématu. Další otázka pana Lízeho, kterou zodpovím, je otázka akčního plánu komise, zda bude nějaká, zda by pomohla zákonná úprava, to v současné době zkoumáme. Nicméně děkujeme i tady paní Kádenpach a Evropskému parlamentu za zprávu. Další věc. Paní Dali a paní Pedicini, doufám, že ta jména vyslovuji správně, se ptali na to, zda rada ty názory parlamentu zohlední. Jsme si vědomi toho, zda Evropský parlament eh, se sdílí vlastně mnoho názorů, eh, které má i komise a rada a určitě to budeme se zájmem sledovat v této oblasti. Druhá otázka paní Dali, pokud jde o záměry rady. V rámci projednávání eh, na radě budeme usilovat o konstruktivní diskuzi, eh, ve které půjde o to odstranit eh, pochybnosti o hledně doporučení, ale zejména půjde o výměnu příkladů nejlepší praxe a dosažení společných cílů. Ochrana vakcinace patří k těm nejúčinnějším opatřením v medicíně, která je k dispozici. Třetí otázka, paní Dali. Eh, ochrana pro nekuřáků. Děkuji vám za tento zájem. Eh, nicméně odpovím takto. Rakousko splňuje všechny závazky, které má na národní, evropské i mezinárodní úrovni a pokud jde o negativní dopady, tak ty v, C, v rámci COP nevidíme. Eh, určitě se budeme o to zasazovat. Pan Keka položil také otázku na vakcinaci. Pokud jde o pochybnosti Evropského parlamentu vyjádřené v rezoluci k tomuto tématu, tak ty podpoříme. Jedna z našich priorit je to, abychom doporučení rady eh, přijali během našeho předsednictví. Další otázka pana Pěrkeho je návrh nařízení k článku 8 aby ta diskuze na technické úrovni v pracovních skupinách rady byla co možná nejhladší, abychom mohli probrat všechny možné aspekty, tak se v prvním kroku eh, udělá ověření kontrola příslušného textu po článcích. Jak jistě víte, tak nemá smysl diskutovat podrobnosti, dokud se pracovní skupina rady obsahově eh, nevypořádá s tím, s tou problematikou a ta jednání začínají už zítra. Pokud je o paní Auken a Hnojiva, Bulharské předsednictví v trialozích dosáhlo obrovského pokroku a rakouské předsednictví je pevně rozhodnuto navázat a e, použít e, to, co už bylo vytvořeno jako základ. Pokud je o mezní hodnoty, limitní hodnoty kadmia, tak to je stále ještě velká překážka pro dosažení konsenzu mezi parlamentem a radou. My se budeme během předsednictví snažit o flexibilitu na obou stranách, pokud jde o bezpečnost surovin, tak aby se dalo ukončit první čtení. Klonování paní poslankyně Kothain. Pozice Evropského parlamentu k návrhům komise, pokud je o klonování zvířat, je známa, víme o ní. Zatím nedošlo během jednání k podstatnému pokroku a důvodem bylo to, že eh, právní základ který vybrala komise, delegace a právní služba rady označili jako nevhodný. A rakouské předsednictví se do tohoto tématu pouštět proto nebude. Děkuji. Okay, thank you very much. Now we move to the second round. Děkuji mnohokrát a teď druhé kolečko dotazů, které se bude věnovat tématu zdravotnictví a bezpečnosti potravin. Kolegové už se přihlásili pro tyto dotazy. A jako první paní poslankyně Zomr. Jedna minuta. Děkuji. Paní ministrině, také vás srdečně vítám. Chci se zeptat na potraviny. Evropská komise nám v Dubnu předložila návrh nového znění základní směrnice Čekali jsme na to asi 6 let a udělala to krátce před koncem legislativního období. A teď je najednou málo času, tlak velký a e, vám, vy to máte jako kouli na noze. Chci se zeptat, Rakousko jako členský stát, máte už jako Rakousko nějaké stanovisko k této směrnici a umíte si představit, že by rakouské předsednictví dokázalo vypracovat společné stanovisko nejpozději do konce listopadu, abychom se dopracovali eventuálně dohody v prvním čtení, protože jinak to téma nezvládneme. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní Kabezon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za vaši prezentaci, paní ministrině. Eh, s potěšením jsme si vyslechli vaše návrhy k HTA a co předkládá teď komise. Chtěla bych vám jenom sdělit, že nás tady v parlamentu opravdu znepokuje to, co zaznělo na radě, ale hlavní je, aby evropští občané získali přístup k těmto technologiím, aby došlo ke zlepšení kvality a z toho důvodu se tedy snažíme, aby se pozice na radě přiblížily. My si myslíme, že úloha komise by měla být administrativní a že větší úlohu by tady měly sehrávat členské státy. Pokud jde o metodiku, tak jistě vědecká kvalita je důležitá. Na tom by se měly ve spolupráci podílet národní agentury a mělo by probíhat vyhodnocení na evropské úrovni, tak aby to bylo právě přizpůsobeno těm jednotlivým národním situacím. Takže byli bychom rádi, kdyby rada začala v této věci konat a chceme, aby se aby uplatňování této věci bylo zaručeno, protože ten dobrovolný přístup zatím úplně nefunguje. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát a těším se na další spolupráci v nadcházejících šesti měsících. Děkuji mnohokrát. Ještě paní Zomr? Madame Zomr? Paní poslankyně Zomr? Ne, už se nehlásíte. Znovu vás tu vidím na seznamu, takže ne. A než to tedy prošetříme, tak možná někdo další. Prosím. Omlouvám se. A děkuji. Ještě jednu otázku navazující na to základní, na to základní směrnici o potravinách. Paní ministrině, co si myslíte o to, že Evropská komise se nedrží pravidel k lepšímu dodržování zákonů, které sama vytvořila a e, v podstatě se bude muset e, ta směrnice přepracovat. A druhá otázka se týká nařízení Eh, o informacích pro spotřebitele v oblasti potravin. Eh, je to z roku 2011, implementovaná stále ještě není zcela. Eh, je to otázka návrhů označování potravin. Každý výrobce si to dělá podle sebe a přitom by to mělo být jednotné. Eh, takže se chci zeptat, zda rakouské předsednictví se podívá eventuálně i na tyto eh, případy, na tyto incidenty. Děkuji. Thank you very much. uh... Děkuji mnohokrát, paní poslankyně Kadembach. Minister, in Děkuji a vítám vás, paní ministrině, na tomto výboru. Úvodní slovo bylo takové, že chcete přispět k jednotě EU, posílit EU a obnovit důvěru EU znovu. E, všechno, co e, během posledních dnů, měsíců a týdnů e, vidím, to je s tím v rozporu. Například kuřácké zákony v Rakousku Eh, jak eh, je to možné měřit evropským očekáváním. Eh, na osmé konferenci o tabáku a tabákové výrobky uvidíme. Myslím si, že vaše role prostředníka bude důležitá i ve vládě jako takové, protože Harald Vilimsky, který tady je v ENF a je zakladající, zakládajícím členem ENF a je členem vlády, a e, napíše, že hlasoval proti klimatickým cílům a paní Köstingrová, která je také členem vlády, napíše, že největší výzvou e, je e, to, že postupujeme nezodpovědně, jak sladit takovouto pozici eh, oproti pozicím 27, 27 členských států. A tak bych mohla v tom seznamu pokračovat do nekonečna. A vy jste se v tomto výboru dnes neudělala asi přátelé, když jste řekla, že nemáme mít samostatný program pro zdraví, eh, protože nám jde o to, a vy jste řekla, že chcete posílit jednotnou Evropu a dělat viditelnou eh, politiku zdravotnictví, ale eh, když nebudeme mít finanční rámec, tak nebudeme mít ani zdravotnickou politiku. Čili to, co děláte, je v rozporu vlastně s tím, co říkáte. Děkuji. we don't... kolegové, prosím, Nemáme čas. Navíc budeme muset dodržet čas. Takže nyní paní Olken. Thank you very much. Děkuji. Moje otázka se týká návrhu transparentnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci. Komise eh, říkala, jaké to má velké mm, pokroky a jaká eh, je výhodná transparentnost, ale když se na to podíváme, tak změnou seznamu toho, co není už tajné, tak teď je systém, kde je tedy seznam, kde naopak jsou ty věci utajené a všechno, co je v komerčním zájmu podniku, tam je, čili v podstatě komise ani neuvede pro veřejnost, v čem spočívá ten zájem eh, podniků a to je porušování umluvy z Arhusu, a já doufám, že rakouské předsednictví udělá maximum pro to, aby s tímto skonci, koncoval, protože to je naopak menší transparentnost. A vím za léta v politice, že transparentnost je nekonečný boj, protože pokaždé nové úřady a nové podniky chtějí méně transparentnosti. Tak já doufám, že se na ten seznam podíváte a uděláte taková zlepšení, která vezmou zájem eh, veřejnosti a, eh, a životního prostředí za své a ne zájmy firem. Děkuji. Děkuji vám, pan Bušoj. Děkuji. Já zodpovídám za zdravotnické program. A i když teď není oddělený a po, i přes zredukování rozpočtu je to dobrý program, co se týče eh, výzkumu, eh, zdravotnický klaster Eh, je důležitý a my chceme upřesnit, jak budou vedené mise, jaká bude role parlamentu a jaké budou role členských států. A chci se vás zeptat na hypotézy, co se týče eh, mm, monitorování eh, ukazatelů. Bylo by dobré, kdyby rakouské předsednictví politicky zajistilo implementaci, protože je velice důležité, aby členské státy přijali akce, pokud chceme Eh, vy, eh, vymítit žloutenku. Eh. A nyní paní Kutela. Tak, fru ordförande och tack fru minister för att ni gästar oss här i vårt utskott. Děkuji paní ministrině za to, že jste přišla do našeho výboru. Já jsem si přečetla program vašeho předsednictví a je dobré, že jste řekla, že se budete věnovat také těm takzvaným popům, čili těm persistentním organickým znečišťujícím látkám, protože to je velmi důležité pro životní prostředí, dochází k poruše hormonálního hospodářství, biocidy a podobně. To jsou všechno věci, které mají určitou regulaci, ale to ještě nestačí a stále ještě se setkáváme s těmito látkami ve věcech každodenní potřeby, dokonce v prachu, nejen v plastu. A proto je důležité, aby parlament tlačil na to, aby komise byla aktivní. Máme horizontální regulatorium, Eh, aby, které by mělo pokrýt eh, vlastně všechny oblasti, kde se tyto látky vyskytují. Kromě toho potřebujeme jasnou strategii. Když se komise zeptáme, tak nám nedá eh, jasnou odpověď. A pokud na to tlačíme, dostaneme odpověď, že je to eh, v kompetenci místo předsedy Kalpajna. A eh, proto by mě zajímalo, jak vy jako předsednictví rady budete postupovat v této oblasti a co uděláte pro to, abyste od komise dostali odpověď. Děkuji. Tím se dostáváme ke konci druhého kola dotazů k oblasti zdraví a bezpečnosti potravin a slovo má opět paní ministrině. Děkuji, paní předsedkyně paní poslankyně eh, Zomr. Eh, obecná nebo všeobecná směrnice o potravinách, my jsme si samozřejmě vědomi toho, jak důležité je, abychom co nejrychleji se podívali na toto téma a pokusíme se to rozvinout co možná nejrychleji a my už eh, s parlamentem do konce našeho předsednictví. Chceme jednat v této otázce. Pokud je o ten měsíc, ano, chtěli bychom to dokončit do listopadu. Druhá otázka paní Zamerové, eh, zase General Food Law, eh, při přípravné grémium eh, zahájilo činnost v radě a dělá se hodnocení dopadů eh, komise, analyzuje se hodnocení dopadů komise. Národní eh, systémy označování tady eh, ta, to označování původu, pokud jde o primární přídavné látky, je hotové tak, aby splňovalo požadavky harmonizace. Pokud jde o paní Cabezon Rys, ano, intenzivnější spolupráce je v duchu intenzivnější eh, ochrany eh, pacientů a ochrany zdrojů. A je to také eh, otázka, kterou v minulosti diskutovaly skupiny na radě. Byla to 22. června Rada ministrů tohoto roku. My hodláme usilovat o konstruktivní, intenzivní diskuzi, abychom v té krátkosti času, kterou máme k dispozici, dosáhli alespoň dílčí orientace. Paní Kaltenbachová, tabák a kouření. Vážená paní poslankyně, eh, měřte mě podle výsledků. Paní Auken, my jsme si vědomi toho, že je třeba eh, rychle odpovědět na obavy občanů EU, pokud je o transparentnost a spolehlivé vědecké studie, pokud je hodnocení eh, rizik v potravinovém řetězci a my se ze všech sil budeme snažit o to, abychom návrh v radě kročili postrčili co nejvíc. Pan Uzo, děkuji za vaši otázku. Naše priorita pro eh, doporučení existuje a my se budeme tomu tématu samozřejmě věnovat. Paní Kutelant, rakouské předsednictví se těší na to, že co nejdříve zahájí jednání s Evropským parlamentem k tématu návrhu Eh, jak vyřešit persistentní organické znečišťující látky tak, aby to bylo modifikováno se Štolholmskou úmluvou a chtěli bychom do konce roku dospět eh, ke schodě v prvním čtení. Pokud je o změnu návrhu komise, který eh, má změnit ty hodnoty, s ohledem na Stockholmskou dohodu, tak tady se těšíme na to, že budou učiněny správné závěry. Děkuji. Thank you very much. And now a couple of questions. Děkuji mnohokrát. A teď kolečko dotazu k tématu životní prostředí a klima. Pan Lavia jako první. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ministrině, za to, že jste takto vstřícná pohovořit i k tématům, která přímo nespadají do vaší kompetence a děkujeme tedy, že jste nahradila vaši přítelkyni a kolegyni paní Kestinger. Já mám následující otázku. Vy jste řekla, že jednou z priorit eh, Rakousko předsednictví je uzavřít tu složku týkající se vody. Voda samozřejmě je naprosto zásadní pro život a zároveň je to vzácný zdroj, zejména v některých oblastech na jihu Evropy, kde ty disponibilní zdroje jsou velmi omezené. Takže kvalita vody má naprosto zásadní význam. A v revizi eh, evropské úpravy týkající se vody jsou určité parametry, které vnímáme velmi citlivě, zejména ve vulkanických oblastech. Světová zdravotnická organizace Eh, hovoří o tom, že limit je 2,4 mg na litr, ale Evropská unie eh, říká, že aby byla voda pitná, tak ten obsah této látky musí být ještě mnohem nižší, aniž by tam byly nějaké přesné vědecké podklady, vědecké důkazy. Takže Vyžádá si rakouské předsednictví opravdu jasné vědecké důkazy, anebo budete vycházet eh, zase z těchto určitých velmi opatrných předpokladů a trvat na těch přísných kritériích pro pitnou vodu? Děkuji. Eh, Já vill här ta möjligheten att eh, ställa... Děkuji mnohokrát. Já bych ráda využila této příležitosti a zeptala se na evropskou strategii pro bioekonomiku, kterou eh, Rakousko si stanovilo jako svoji prioritu. Bioekonomika je velmi důležitá věc, zejména pokud jde o naše lesy. Tady máme určitě nějaký styčný bod mezi mojí zemí Švédskem a vaší zemí Rakouskem. A dá se toho udělat hodně proto, abychom nahradili fosilní látky, různé alternativy chemickým látkám a k plastům. Oběhová ekonomika samozřejmě je důležitá. Můžeme dělat dobrou politiku klimatu za využití našich lesů, ale je potřeba mít jasné pobídky. Jak chcete tedy Eh, realizovat tuto práci. Jaké jsou vaše priority, pokud jde také o evropskou strategii pro lesy a lesnictví? A potom ještě jedna věc, která mi velice leží na srdci. Udržitelné používání hnojiv. Eh, hovořilo se o harmonizaci v evropských zemích, což je důležité také pro budoucnost společné zemědělské politiky a také politiky pro lesy. Jak tedy chcete zajistit co nejlepší provádění této úpravy v členských státech? Děkuji. To je řada otázek. A teď pan poslanec Demesmaker. Welkom, eh, mevrouw de minister. Eh, ik wens u ook alvast een... Eh, Děkuji. Děkuji, paní ministrině. I já vám přeji hodně štěstí ve vašem předsednictví a také pokud je o biodiverzitu a prosazování oběhové ekonomiky. My jsme tady slyšeli, že chcete realizovat politiku na podporu biodiverzity po roce 2020, ale doufáme, že bude více ambiciozní než to, co vidíme v návrhu komise, zejména pokud je o společnou zemědělskou politiku, ale také i pokud je o budoucnost programu LIFE. Je tady Mm, jsou tady totiž určité snahy zablokovat, eh, nebo promiňte, zablokovat ztrátu biodiverzity. A já si myslím, že potřebujeme určité nástroje, abychom toto mohli udělat. A mám na mysli i rozpočtové nástroje. A právě tady mám pocit, že ty návrhy předložené komisí jsou nedostatečné. A já doufám, že Eh, vaším cílem bude tento program více podpořit. Hlavně proto, pokud chceme takovou politiku, která bude efektivní a také účinná. Potom oběhová ekonomika. My zrovna dnes dopoledne jsme schválili téměř jednomyslně moji zprávu, zprávu týkající se plastů a je tady velká snaha eliminovat plasty na jedno použití. Ovšem, není teď vhodná chvíle pro to, abychom se snažili vytvořit eh, více plastů na více použití, a nebo spíše úplně plasty zredukovat, zejména mikroplasty. Doufám, že tady najdeme vaši, ve vás silnou spolu. Je, skyni. Signor ministro, grazie per la Děkuji, děkuji eh, paní ministrině za to, že jste k nám přišla. V nadcházejících měsících určitě budeme mít ještě řadu příležitostí pro podrobnou debatu a já jsem stínový zpravodaj SND pro tu takzvanou směrnici o plastech na jedno použití. Já doufám, že se podaří dosáhnout dohody během prvního čtení ještě v rámci tohoto legislativního mandátu. Stejně tak je velmi důležité, aby rada ukázala velkou angažovanost a právě tady je důležité vaše předsednictví, které tady zastupujete. Vy jste tady hovořila o prioritách, které máte v této věci a že máte snahu dosáhnout výrazného pokroku ještě před koncem roku. Já bych ale rád byl trošku přesnější a byl bych rád, kdyby se předsednictví podařilo definovat společný postoj rady k plastům na jedno použití a také nějaké jasné časové lhuty. Já jsem rád připraven, my jsme připraveni zahájit trialog už v listopadu. Potom také by mě zajímalo, jaké jsou podle vás ty hlavní témata, kde by mělo ještě dojít nějaké změně. Děkuji. Thank you very much. Perfect. Děkuji mnohokrát, výborně. Ještě někdo další se hlásí? Má někdo dotaz na paní ministrině? Ne, takže prosím, paní ministrině, máte slovo. A ne, ještě paní Kadembach? Tak jednu minutu, prosím. Ano, jenom na závěr, smířlivě. Vy jste oznámila, že nás podpoříte jako poslance, eh, pokud je označení nových genetických technik a Eh, zajímá mě, jak si představujete příspěvek Rakouska během těch eh, příštích šesti měsíců. Děkuji. Great, thank you very much, Kadenbach. Someone else? If not... Děkuji mnohokrát, paní Kadenbachová. Někdo další? Ne? Takže slovo má paní ministrině. Hmm. Paní předsedkyně, vážení, vážený pane poslanče Luja, pokud jde o směrnici o pitné vodě, děkuji za otázku kterou považuji osobně také za důležitou. Naše předsednictví práci v radě eh, na tomto textu bude pokračovat Eh, tak jak to probíhalo v minulých měsících a budeme se opírat o závěry Rady z 25. června. Jsme si vědomi toho, že pitná voda musí být eh, nezávadná a neznečištěná a je třeba ji chránit před možným znečištěním. Pokud jde o otázku, pana Gutelanda, paní Guteland, eh, bioekonomie. Tady na evropské úrovni je třeba zvážit, zda eh, tyto stimuly stanovit ve více oblastech. Já si myslím, že jsem je to také, za to zodpovídá jiný výbor než tento. Otázka která se týkala COP14. Eh, v roce 2018 proběhne celá řada akcí eh, na téma biodiverzity a ochrany přírody. A my se zasadíme o to, aby Toto téma bylo intenzivně prodiskutované a na úrovni COP14 půjde také o dohodu o ekonomické, eh, pardon, eh, různorodosti druhů. Hodláme také v říjnu schválit eh, závěry rady aby Evropská unie a členské státy měly garantovanou silnou pozici, zejména s ohledem na přípravu strategického plánu pro biodiverzitu po 2020. Program LIFE Rada už začala s expertním přeskoumáváním tohoto programu po roce 2020 na základě poznatků které jsme dosud získali, budeme pracovat na tom, abychom pro budoucí období obdrželi efektivní nástroj pro financování udržitelných ekologických projektů a budeme se snažit o to, abychom přišli s co nejlepším návrhem. A také jednání o novém finančním rámci budou k tomuto tématu relevantní. Další otázka k tématu eh, plasty na jedno použití. Vítáme aktuální návrh z nedávné doby ohledně negativních vlivů určitých produktů na životní prostředí s orientací na plasty. To opatření je naléhavé. Jde o to, abychom zredukovali množství plastového odpadu v mořích. Zasadíme se o to, aby jednou z priorit našeho předsednictví byl rychlý pokrok u tohoto materiálu a Chceme s parlamentem projednat různé varianty a do konce tohoto roku bychom chtěli dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. Pokud jde o produkty z plastů, tady bylo navrženo eh, znění textové a my se na něj podíváme a podíváme se také na hodnocení dopadu a nákladu. Otázka pana Palučiho, také plasty. I tady chceme na tom tématu rychle pracovat a doufáme v širokou podporu. Paní poslankyně Kaltenbachová, zemědělství a rybářství, Rada pro zemědělství a rybolov eh, už to projednala a bohužel od té doby se k tomu tématu nevrátila. Eh, je to otázka obav členských států a je to i ta skutečnost, že Evropský parlament toto odmítl také, takže vypadá, že není prostor pro další rozvoj této věci. Pokud jde o zákaz geneticky modifikovaných organismů, právní služba rady konstatovala, Většina členských států i Evropský parlament tento návrh už odmítli a komise nepředložila žádný nový návrh. Lze tedy počítat s tím, že jednání k tomuto tématu nejsou, nemají naději na úspěch, čili to nebudeme projednávat. Děkuji. Well, thank you very much, minister. Dobrá, děkujeme paní ministrině za spoustu práce, která nás čeká, za široká témata a jsem si jistá, že budeme dobře spolupracovat do konce roku a že podpoříte náš eh, návrh, aby eh, problematika zdraví a zdravotnictví byla Eh, mimo eh, ten velký program, i když samozřejmě rozumím tomu, vy děláte skvělou práci jako ministrně sociálních věcí a zdravotnictví a bude jistě práce vás přesvědčit, ale děkujeme, děkujeme za návštěvu a přejeme mnoho úspěchu a děkuji kolegové za účast. Uh, colleagues, we have a joint meeting with Dev at half past four v 16.30 máme společnou schůzi s výborem DV o udržitelných eh, cílech.